Přejdeme k vysvětlení hlasování. Jako první ke Gáze pan Samber. Paní předsedající, já chci vysvětlit, že jsem byl jeden z pěti poslanců v tomto parlamentu, kdo hlasovali proti tomuto usnesení. Učinil jsem tak ne proto, že bych si nepřál ekonomickou pomoc, těm, kdo tragicky trpěli touto krizí. A že bych byl proti pomoci dětě, dětem, to je zcela oprávněné. Ale učinil jsem tak, protože toto usnesení, jako většina usnesení o Blízkém východu, má své chyby, protože neustanovuje práva eh, a nehovoří o tom, co je v pořádku, co není v pořádku v této situaci. A proto tato usnesení by neměla projít. Jde o to, že tam, kam jsme se dostali v Gáze, jsme se dostali kvůli tomu, co dělá Hamas, skupina Hamas, která střílí bomby a rakety na suverénní stát, který má právo jako každý suverénní stát reagovat a bránit své občany. A dokud zodpovědnost za tuto krize nebude vyjasněna v usnesení, tak usnesení jako takové nemůže být účinné. Nadešel čas, aby parlament řekl Hamásu, že je třeba uznat stát Izrael, vyjednávat s ním, ukončit antisemické nálady a pak můžeme zahájit mírový proces. Děkuji. Přejdeme ke zprávě paní Kinok. Paní Tomaševská, prosím. Paní předsedající, je nutné zaručit zodpovědnost dospělých, aby zde byly důstojné podmínky pro nezletilé. Pomysleme na ozbrojené konflikty, e, v níž se často musí účastnit e, děti a nemají ani lékařskou pomoc. Já jsem nicméně hlasovala proti této zprávě, protože je pro potrat. tyto činnosti, které jsou zaměřeny proti právu na život, nejdou ve prospěch eh, dětí. Paní Sinot? Jako další pan Kamal. Děkuji vám, paní předsedající. Velký filozof Whitney Houston řekl, věřím, že děti jsou naší budoucnosti dobře je učte, vzdělávejte a ukažte jim cestu. Já si myslím, že zajímavé na této zprávě je to, že poprvé se díváme na klíč našeho budoucího rozvoje. A velice významné u této zprávy je, že se zabýváme rozvojem dětí a vzděláváním dětí eh, nejen jako na výchovu eh, žen v tom smyslu, eh, že kdo učí ženy, učí celou rodinu, ale že zapotřebí se věnovat eh, základnímu školství. Stát na to musí mít řešení. Vážené kolegyně a kolegové, hledejme řešení tak, jak byla naznačena univerzita v Newcastle, která ukazuje na to, že je třeba poskytnout základní vzdělávání chudým, aby bylo financováno školství a je třeba pomáhat dětem, aby se mohli vzdělávat. Prosím, nehledejme jen státní řešení, abychom mohli pomáhat chudým. Nyní se vrátím k paní Sinot. Omlouvám se. Eh, hlasovala jsem proti Kinokově zprávě a to s těžkým srdcem protože ta témata jsou velmi důležitá. Tragédie, které se dějí všude na světě, ale základ zprávy je e, úmluva OSN o právech dítěte. A my se stále pohybujeme tedy na základě úmluvy, která byla plná chyb. E, na jedné straně je tam teda spousta dobrých věcí, ale na druhé straně e, jsou tam absolutně nevhodné části. Byla napsána v roce 89 a například tam jsou práva na plný přístup k masovým médiím pro děti. To bylo v podstatě napsáno ještě v době, než jsme věděli o různých moderních hrozbách, jako jsou různí útočníci a podobně. Takže kdo opravdu by měl rozhodovat o nejlepších zájmech dítěte. Neměla by to být rodina, nebo eh, měl, měl by stanovovat jejich práva rodina či někdo jiný. Já jsem tedy opravdu eh, s těžkým srdcem eh, hlasovala proti, zejména z důvodu potratu. Prosím vás všechny, abyste se omezili na pouhou minutu, pan Háen. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že naše voliče by asi zajímalo, jak daleko jsme zašli v těchto oblastech. E, při přípravě irského referenda a po něm jsme hovořili o tom, že e, Evropská unie nesměřuje k společné zahraniční bezpečnostní politice. A e, pak jsme také hovořili o tom, že tady není problém s potratovým právem, ale právě v téhle smlouvě to vidíme všechno propojené a že se s tím tedy pokračuje dopředu. Dnes ráno jsme si vyslechli prezidenta České republiky, který přednesl projev, který eh, v některých eh, částech byl až úplně banální a v podstatě říkal, že bychom měli tolerovat jiné názory a opozici. Jaká byla reakce eh, toho, této sněmovny? Zástupci PSE a EPP odešli Eh, oni jako by si vůbec nemohli ani vyslechnout tento názor, na tož pak, aby poslouchali ty názory opozice. Eh, pokud si myslíte, že to není pravda, tak eh, dobrá, dokažte mi, že nemám pravdu a zorganizujte ta referenda. Nyní přecházíme k zprávě Kotiny. Paní Tomaševská, prosím. Paní předsedající, Přijetí směrnice 2014 o informování zaměstnanců a projednávání zaměstnanci v Evropském společenství je velice důležitá v této ekonomické a finanční krizi, protože musíme zajišťovat, aby zde byla eh, správná sociální zodpovědnost. Je třeba chránit práva pracujících a zaručovat pracujícím také právo na vzdělávání. Směrnice, rámcová směrnice, by se měla ubírat právě tímto směrem a proto já jsem hlasovala pro tuto zprávu Kotyně. Děkuji. Jako další je zpráva paní Toja. Pan Sekirsky jako první, prosím. Sociální ekonomie je zásadní pro místně regionální rozvoj. Lisabonská strategie je komunitárním prvkem eh, politiky zaměstnanosti Evropské unii, což ukazují statistické údaje. Vidíme, že je to silný nástroj, který vytváří nová pracovní místa v Evropě. Nicméně nezaměstnanost e, neustále sílí. Je třeba zdůraznit také význam sociální ekonomiky pro rozvoj venkovských oblastí, protože podporují ekonomický rozvoj a rehabilituje průmyslové oblasti, které mezi tím zastaraly a zaostaly. Proto je sociální ekonomika nezbytná, pokud si přejeme rovný a homogenní rozvoj a pokud si přejeme vyřešit nové sociální problémy. Sociální ekonomika posiluje také naši ochranu v tradičních eh, sektorech, jako jsou ty obchodní i průmyslové. A proto je také důležité mít na vědomí, že eh, sociální ekonomika musí být přítomna v mnoha dalších politikách Unie. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní převodničonce, Paní předsedkyně, nejen situace finanční krize poukázala na potřebu mít na mysli občanská hnutí, protože tu nejde jen o občanské a sociální prvky, ale i o mnohem závažnější oblasti. Musíme vytvářet novou kvalitu sociálním službám a proto já podporuji tuto zprávu a očekávám od Evropské komise eh, nové eh, nové formování finanční a ekonomické sféry. Například měly by se zrušit administrativní postupy a měly by se také využívat strukturální fondy pro sociální ekonomiku. Proto jsem hlasovala pro tu zprávu. Nyní pan Kamal. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem si četl tuto zprávu, tak jsem narazil na definici sociální ekonomiky a e, docela mě zaujala a tam se uvádí hlavně dvě věci, které mě zarazily. Jednak sociální e, cíle v oblasti kapitálu a zásada e, odpovědnosti a solidarity a demokratická kontrola poslanců. Nicméně vůbec se tam nehovořilo o volné Eh, výměně mezi kupujícími, prodávajícími, o kapitálu, který může být znovu investován pro tvorbu pracovních eh, míst, nových pracovních míst pro naše občany. Takže když se začneme soustředit na tzv. sociální potřeby spíše než na potřeby tvořit zisk a zajistit tvorbu pracovních míst a šířit blahobyt napříč hospodářstvím, tak se ocitneme v pasti. Ocitneme se v pasti, před kterou ekonomici eh, varovali již na konci minulého století století, kdy začneme zapomínat na to, eh, k čemu, eh, proč dochází k tvorbě zisku a ocitneme se na kluském svahu směrem dolů. Děkuji nyní paní Doyle ke zprávě Campaci. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že nadále řešíme duševní zdraví jako otázku prioritní v tomto mm, parlamentu. Je to zásadní otázka zdravotní e, politiky, protože do roku 2020 se zdá, že e, duševní choroby budou e, velice často se vyskytující. Naše politika pro duševní zdraví si žádá revizi, žada, řada lidí žádá kroky, změny v této zprávě, v naší legislativě. Nicméně zatím zdravotní služby v této oblasti nevyhovují. Existuje obrovský propast mezi teorií, mezi zprávami, které máme na stole a mezi uh, skutečností, která panuje v nemocnicích u poskytovatelů služeb, protože uh, pečující o duševní, péče o duševní zdraví je nadále popelkou. Děkuji, paní Gill. Každý čtvrtý člověk trví nějakou duševní chorobou, alespoň někdy v životě a 80 hlavních důvodů vedoucí k invaliditě jsou právě duševní poruchy, tak, poruchy takže a tyto choroby mají navíc také nepřímé důsledky na ostatní než na samotné pacienty, takže je třeba podporovat povědomí o této situaci. Já jsem chtěla toto chtěla říci ve West Midlands eh, zcela jasně, že všude na pracovištích, eh, ve školách eh, je třeba na toto veřejnost upozornit. Kromě toho ale je potřeba provádět další výzkum v oblasti eh, duševního zdraví a více zkoumat eh, propojení mezi duševním a fyzickým zdravím. Také bychom rádi viděli větší financování z Evropského sociálního fondu a fondu regionálního rozvoje. Také zaměstnavatele musí podporovat zdravé pracovní prostředí, eh, dbát na omezení stresu na, na pracovišti, případně řešit jeho důvodu. Proto jsem ráda podpořila tuto zprávy. Děkuji nyní paní Tomaševská. Paní předsedající, 90%... Paní předsedající, 90% sebevražd je způsobeno duševními chorobami. Narůstá počet osob, které trpí depresí a dalšími civilizačními chorobami způsobenými stresujícím životem. Stárnutí Evropy je způsobeno také, způsobuje pardon, také to, že je stále větší výskyt osob, které mají neurologické choroby, což je typické pro starší občany. Ehm, musíme bojovat proti stigmatizaci, podporovat ehm, jak pacienty, tak jejich rodiny a nacházet nástroje k předcházení těmto chorobám i ve veřejném zdravotnictví. Proto jsem bezpodmínečně podpořila tuto zprávu. Děkuji. Um, Paní Synod, hlasovala jsem pro tuto zprávu, ale mám pocit, že jsme eh, zmarnili příležitost. Elektrošok jednou pro, proždy měl být zakázán. Je to druh léčby, který je spíše mučením a používá se ještě stále v mnoha členských zemích. Je to závažná otázka. Zda eh, se zabýváme také zkoumáním toho, jakým způsobem se dostává ležbě diagnozy malým dětem. Tato zpráva síny jde tak daleko, že by, se, že by na základě náhodných případů um, hodnotila výskyt chorobu dětí. Tato situace by pak nebyla normální. Zdá se, že, že mnoho dětí se těch rozvíjí normálně třeba, že se uh, třeba, že byly zhodnoceny jinak. Proč se zhoršuje situace, zejména eh, co do sebe sebevražd? Neumožňujeme lidskému společenství to, aby lidé mohli žít v normálním, zdravém eh, životě. Měli bychom uvažovat o společnosti, kterou vytváříme především. Děkuji. Nyní k další zprávě pana Rojla. Pan Rutovic. Pani przewodniczący, drodzy państwo, e, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem proti rozhodnutí a také jsem proti tomu hlasoval. A sice z toho důvodu, že existuje krize, evropské instituce musí řešit zásadní problémy. A za druhé, náklady těchto studií se vyšplhaly na miliony eur. Teď nejde o to, je, aby to vedlo třeba eh, k zastavení a k tomu, že se rozroste terorismus a podobně. Takže různé politické senzace nepřinesly žádnou přidanou hodnotu a pouze sebrali evropským daňovým poplatníkům finanční prostředky. My jsme platili a u dalších podobných problémů bychom se na tím měli zamyslet teď zpráva Ramos, paní Doyle. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem ví, velmi uvítala tuto zprávu a e, velmi se mi podporovala. E, jde tady tedy o zlepšení v aplikovaném výzkumu v oblasti společné rybářské politiky. E, naše zásoby ryb a jejich zachování jsou zásadně důležité Eh, potřebujeme využívat eh, nejnovější vědecké poznatky v této oblasti. Ačkoliv tu zprávu vítám, tak bych chtěla eh, varovat před tím, že v těchto těžkých hospodářských dobách bychom se měli vyhýbat duplikování snah. Neměli bychom dělat něco na komunitární úrovni, to, co bychom měli nejlépe nechat členským státům. Děkuji, pan Kamal. Děkuji, paní předsedkyně. Já si říkám, jestli bychom se neměli věnovat nevýhodám či defektům společné rybářské politiky. Ta byla založena tak, aby dosáhla ekologické udržitelnosti a také udržitelnosti pro daný průmysl. Ale já si myslím, že se nám to jaksi úplně nepodařilo dosáhnout a proto bychom měli postupovat podobně jako například na Novém Zélandě, kde v podstatě mají takový eh, systém založený na majetku. Takže eh, samozřejmě je možné aplikovat eh, výzkum, eh, používat novou technologii, nejnovější poznatky na celém světě, ale myslím si, že pokud budeme mít i nadále systém přes všechny nejnovější technologie, kde vlády stanovují, kolik se může vylovit, to bude prostě v podstatě ztráta času, takže bychom měli zrušit společnou rybářskou politiku. Nyní přecházíme ke zprávě Vandenberg a paní Gill. Děkuji. V současném ekonomickém klimatu je tato zpráva přináší myšlení, které je pro nás velmi důležité. Bude to pro lidi, které, eh, kteří to potřebují nejvíce. Jedná se tedy o snížení sazby daně z přidané hodnoty. Já to podporuji. Myslím si, že jde o to, abychom zajistili, že pracovní místa se nestratí v, ve stínové ekonomice v, černé, eh, v černačeném trhu. Eh, já si také myslím, že bychom měli umožnit členským státům, aby snížili sazbu DPH v oblastech, které pomohou bojovat proti klimatickým změnám. To znamená, eh, právě ty zelené nástroje, které vychází z trhu, jistě přinesou nejvyšší eh, výhody. Snížení sazby DPH se na světě používá proto, aby lidé začali eh, nakupovat například ekologické ledničky, pračky a podobně tyto produkty, pokud tedy budou eh, levnější, eh, jistě to pomůže také eh, chudším vrstvám obyvatelstva. U nás se navrhovalo snížit do roku 2010 DPH o 2,5%. Já doufám, že další členské státy nás budou následovat. Děkuji, paní Luling. Děkuji, paní předsedkyně. Jede, já myslím, že jedinou bitvu, kterou můžeme s jistotou prohrát, je ta, do které se nepustíme. A pokud znovu předložíme eh, návrh na snížení sazeb DPH eh, u dětského oblečení v některých členských státech, eh, může znamenat, že tyto členské státy si budou rovny s ostatními členskými státy. A tím vyšleme jasný signál radě a komisi, že jsme dosáhli této věci. Nicméně je tu jedna výjimka a ta se týká restaurací chceme je ušetřit před byrokracií toho, že by museli zavádět eh, nové údaje, eh, uvádět je pokaždé. Místo toho chceme, aby restaurace měly možnost volit si používání jediné snížené sazby DPH. Nicméně to bohužel není v návrhu komise, ta nutí implementaci různých sazeb což znamená, že v restauracích, kde si dáte pivo nebo víno, budou na to uplatněny různé sazby DPH. Možná, že někteří kolegové nechápou motivace mého pozměňovacího návrhu, ale je to jasný signál parlamentu v této oblasti ukázat, že chceme eh, udržet tu jednu sazbu. Proto jsem ráda, že se držíme v mé frakci našeho stálého postoje a stále usilujeme o zrušení špatných postupů, například eh, postupů konfiskace, postupy často prosazované eh, levicí. Děkuji. Děkuji nyní usnesení k CIA, paní, pan Samberg. Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se možná o nejkomplikovanější záležitost pro svobodnou společnost. Jak eh, společ, svobodná společnost bojuje s těmi, kteří se ji snaží zničit. A to je rozhodnutí, které musíme udělat. Musíme najít rovnováhu. Samozřejmě musíme chránit lidská práva a právní e, soudní proces musí mít převahu, ale někdy ve světě, kde žijeme, dochází k tomu, že je nutné učinit mimořádná opatření. A v Evropě a v zemích Evropské unie se nemůžeme spoléhat, že to udělají pouze Spojené státy. V tuto chvíli jsme svědky, alespoň v mé zemi, eh, dochází k procesu eh, s útočníky na leteckou dopravu neuspěly. Nevím, jestli jsou vinni nebo ne, ale jejich spiknutí neuspělo. My musíme zajistit, že svobodná společnost má správná opatření a správné nástroje pro to, aby se bránila a bojovala s těmi, kteří se ji snaží zničit. Pokud to nedokážeme, tak eh, nedokážeme hájit lidi, kteří nás sem poslali, abychom je zde zastupovali. Děkuji, paní předsedkyně, pan Rutovic. Přepraszam, na ten témat se už vypověděl. Pardon, e, k tomu tématu jsem se vyjádřil, takže ještě jednou děkuji. Uh, Já děkuji vám, takže v tom případě přecházíme dále. Zpráva pan Vogel, pan Berg. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem doporučil e, svým delegátům z Irska, aby hlasovali, aby se zdrželi při hlasování o této zprávě van Vogel a také o Vatanenově zprávě, protože Irsko je neutrální stát eh, eh, a to eh, Eh, ovlivňuje také naše, eh, náš postoj v Evropské unii, pokud jde o eh, zaslání vojenských jednotek EU. Ten musí být vždy na základě mandátu OSN a na základě souhlasu Irského parlamentu, takže to nadále trvá. Toto bude trvat i podle Lisabonské smlouvy. Nicméně to neznamená, že Irsko není připraveno vzít na sebe svůj díl odpovědnosti, například v mírových misích, tam se účastníme velice hojně. Jsou to často mise nesmírně úspěšné a jejich mandát je zároveň mandátem OSN, která ovšem neměla možnost poslat své jednotky a proto zastupuje eh, Evropská unie. Jedna taková mise končí 15. března. Doufejme, že bude pokračovat. Irsko určitě bude nadále přispívat do mírových misí, ať už prostřednictvím OSN nebo prostřednictvím evropských jednotek. Děkuji. Děkuji a nyní zpráva Vatanen, pan Kalam. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval ve prospěch odstavce 43 eh, této zprávy a to pouze proto, že kolega Landsbergis eh, předložil pozměňovací návrh, eh, který byl schválen. Přesto chci vyjádřit svou podporu původní verzi eh, odstavce 43, který končil slovy eh, bezpečnostní návrhy, že Ruská federace eh, v tuto chvíli prosazuje, by podkopaly důvěryhodnost evropských bezpečnostních složek a struktur a naše vztahy mezi EU eh, e a USA. Paní předsedkyně, já jsem tento týden byl na zasedání Evropsko-ruského výboru pro spolupráci a můj závěr je takový, že se nemůžeme dívat stranou, zavírat oči před tím, co říká, čemu říká pan Vatanen, brutální realita. Jedná se o strategický cíl Ruské federace a tím je rozdělit evropské partnery na ty špatné a dobré a oslabit tak NATO. Děkuji. Ještě jednou pan Sandberg, paní předsedkyně, já vítám tuto možnost krátce se vyjádřit i k tomuto tématu, protože jsme si vyslechli vynikající projev e, prezidenta České republiky, který nám e, připomněl historii e, své země i dalších zemí, zemí hlavně ve východní Evropě, kteří, které byly pod okupací nacistů a poté komunistů. A to jasně ukazuje zásadní význam NATO a udržení tohoto významu. Evropská unie má svoji roli v našich společnostech, ale zásada obrany západu je pořád v rukou NATO a je tomu tak, protože to je naše spojenectví také se spojenými státy americkými. A co je znepokojivé tady v Evropském parlamentu a dochází tomu často u mnoha záležitostí je, že se často projevují velké protiamerické eh, postoje. Jsou to Spojené státy, které zajistily, že tady dnes hovoříme jako svobodní občané a NATO toto spojenectví, zásadní spojenectví garantuje i do budoucna. Děkuji, pan Kamal. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, po většinu minulého století a také současného století se na tu dařilo udržovat mír. Přesto jsou i tací v tom, této sněmovně, kteří se snaží podkopávat tuto instituci a naši spolupráci s dalšími zeměmi. Nejenom útoky na NATO, ale také duplikováním jeho struktur. Takže nyní eh, vidíme eh, situaci, kdy eh, američtí a kanadští zástupci se mohou sejít s evropskými eh, během zasedání pod eh, vlajkou NATO. Ale eh, také stejné zasedání může proběhnout pod vlajkou EU. To všechno vyčerpává zdroje a čas musíme věřit v tu zásadní roli, kterou na to hraje, ale součástí této role je také sdílení zátěže. A není možné, aby tuto zátěž sdíleli ve Francii či v Británii a ostatní pokulhávali pozadu. Děkuji, pan Berg. Jenom dodám k tomu, co už jsem řekl. Snažíme se o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Lisabonu a e, v Irsku a <laughs> také se ale e, budeme e, udržovat naši neutralitu i za případného schválení Lisabonské smlouvy. A pokud to Evropská unie poruší, tak jsme ochotni mm, eh, dodržovat jistá pravidla pro udržování míru. Pan Acal byl tato Chairman, and thank you. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji také zaměstnancům. Chtěl bych vysvětlit, že co se týče pozměňovacího návrhu 17, který měl přijít po pozměňovacím návrhu 45, já i kolegové, kteří seděli vedle mě, pan Greg, jsme chtěli hlasovat pro eh, demilitarizaci vesmíru, ale bohužel v tu chvíli eh, jsme byli Eh, naše koncentrace byla narušena třetím člověkem a tak jsme nehlasovali, jak jsme chtěli. Děkuji. Přejdeme ke zprávě paní Napoletáno. Pan Meky. Grazie, signora presidente. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Po 14 letech od konference v Barceloně a Euro-středomorském partnerství, vidíme, že bilance je opravdu neuspokojivá. Chceme hodnotit výsledky ohledně našich finančních závazků. Myslím, že máme právo zde v parlamentu a povinnost eh, v komisi toto učinit. Chceme se tvářit, že nevíme, že občanská práva nejsou vůbec chráněna v oné oblasti EU, eh, euroafroaziat, problematické a že eh, pořád ještě není respektováno právo na vyznání, ekonomický a sociální růst eh, pokračují velice pomalu, naopak narůstá eh, v příliv imigrantů a obchodování s lidmi. My to vidíme zejména v Itálii a v Sicílii. Toto je spíše příležitost k tomu, aby se zvyšil rozdíl mezi bohatými a chudými zeměmi. Je to nepříjemná situace a 29 a 36 byly pozněvací návrhy, které byly odhlasovány naší politickou skupinou, protože doufáme, že nám to eh, přinese naději, když jsme skeptičtí. Děkuji, přejdeme ke zprávě pana Šimanského. Pan Sekirsky. schodní Děkuji vám. Východní partnerství je nesmírně důležitý projekt a proto bych chtěla, aby se stalo jednou z priorit eh, zahraničí Evropské unie. Je tu řada důležitých aspektů, na které bychom se podle mě měli soustředit. Je třeba podporovat demokracii, lidská práva, zaručovat větší politickou stabilitu v těchto státech, který se týká naše partnerství. Je třeba podporovat dodržování základních práv. Za druhé musíme se soustředit na volný obchod, eh, ekonomickou integraci, umožňovat všem zúčastněným stranám přístup na eh, nové trhy. A Eh, aby narůstala poptávka, eh, zejména v této kritické době. Také chceme posílat úlohu Evropy, potřebujeme posílit energetickou bezpečnost a tedy předcházet eh, přerušování dodávek, zejména v dodávkách plynu a musíme bránit také monopolním situacím v transitních zemích. Také se musíme zaměřovat na kulturní vědecké výměny a to vše spolu souvisí a má pozitivní dopad jak na Evropskou unii, tak na naše eh, soustry na východní straně EU. Naše partnerství vyžaduje tedy zásadní debatu v EU. Nyní zpráva dál. Pan Kolbert za eh, skupinu. Děkuji, já jsem hlasoval pro tuto zprávu s velkým potěšením a také Eh, přeji paní dál všechno nejlepší na její mateřské dovolené, kvůli které dnes nemohla přijít. Já jsem byl také skupino, eh, členem eh, významné skupiny, kterou paní dál založila. Na rozdíl od některých kolegů z takzvané strany UKIP, kteří nikdy nepředložili zprávu k žádnému tématu eh, za čtyři a půl roky, eh, po které tady byli v Evropském parlamentu. Jediné, co dělají, že většinou komentují věci se strany, většinou tedy z pohledu ignorance, protože či neznalosti, protože eh, Eh, jde tady samozřejmě o to, aby eh, všechny zprávy byly správně přeskoumány a podobně. Jim jde ale pouze o to, aby byly negativní. Takže to je obrov, obrovsku, obrovský rozdíl mezi nimi a jejich kolegyní. Děkuji panu Kolbertovi. Od rady jsem dostala čtyři společná stanoviska. Eh, také mám stanovisko komise. Eh, jejich názvy naleznete v eh, zápisu k tomuto zasedání a termíny, které bude mít parlament pro jejich schválení, eh, budou publikovány zítra. Zápis k tomuto zasedání